pane Vážený pane prezidente, vážení kolegové, dámy a pánové, drazí přátelé, chtěl bych mezi námi přivítat prezidenta Gruzie, pana Michaila Sakašviliho. Pan prezident odwiedza Parlament Europejski nie po raz pierwszy. Nejde o první návštěvu a pana prezidenta Gruzie v Evropském parlamentu. Byl zde před čtyřmi lety v Bruselu 2004 eh, eh, a to hned po svém zvolení eh, do funkce prezidenta Gruzie. Dnešní den je však zvláštní, protože právě dnes prožíváme sedmé výročí eh, revoluce růží, eh, která proběhla bez krve prolití v Gruzii a v této jižní části Kaukazu, Kavkazu se změnila politická situace. Evropská unie již více než 60 let jde cestou, po které kráčí i Gruzie. Je to cesta trvalého míru a svobody. Pane prezidente, vy jste studoval v Kijevu na Evropské a Americké univerzitě a máte také určité vazby. Eh, I zde jste studoval právě zde ve Štrasburku a zde jste se také seznámil se svou manželkou takže máte skutečně velmi zvláštní vazbu k tomuto městu. Posledních sedm let však pro Gruzii nebylo jednoduchých územní celistvost Gruzie eh, trpěla v květnu minulého roku, jsme přijali usnesení, které vyzývalo Rusko k stažení eh, vojsk z území Gruzie a pro přijetí podmínek eh, pro klid zbraní. Před čtyřmi lety jsme hovořili o tom, že Gruzie je starým evropským národem, který eh, by měl být integrován do Evropy. Gruzie se přiblížila k evropským hodnotám a já jsem přesvědčen, že toto nadšení i dnes je stejné. Zde v Evropském parlamentu a v Evropské unii eh, přikládáme veliký význam a demokratizaci. Standardy demokratizace demokracie jsou však velmi vysoké a lidská práva právní stát. Toto všechno požaduje eh, reformy. Reformy ústavní, reformy eh, volební a také reformy v soudnictví. Hovořil jsem o těchto otázkách s panem prezidentem Gruzie a byli jsme si zajedno, že tento proces není jednoduchý, není eh, snadný. Musíme však více spolupracovat. Jsem velmi potěšen, že Gruzie zvládla také ekonomickou krizi Eh, my jsme ji nabídli eh, naši ruku při překonávání těchto potíží eh, při ekonomickém rozvoji. Gruzie musí být stabilní a musí se více rozvíjet. Celému tomuto regionu Jižního Kavkazu musíme nabídnout spolupráci, protože zde musí být dokonán přechod k demokracii, k zachování lidských práv a k právnímu státu. Právě proto je eh, význam vašich dnešních slov eh, také veliký. Jsme velmi rádi, že jste mezi námi a prosíme vás, abyste se ujal slova. Děkuji. Dziękuję bardzo, pani prezydencie. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že jsem byl pozván a je to podsta pro celou naši zemi. Chtěl bych za to poděkovat předsednictvu parlamentu a všem politickým skupinám v parlamentu za tuto skvělou příležitost. Už bylo řečeno, že jsem tady byl před čtyřmi lety, takže to je trošku jako olympijské hry, které se konají každé čtyři roky. Doufám, že můj výkon bude dnes lepší než před čtyřmi roky. Každopádně je to pro mě obrovská podsta. Přijel jsem sem s, eh, s, s nadějí a chtěl bych tady také vyslovit jeden čestný slib. Přišel jsem s poselstvím míru, trvalého a spravedlivého míru a potřebujeme Evropu, aby mu napomohla. Po dlouhá staletí byly Kavkazské hory jakýmsi geopolitickým tajemstvím, okozujícím paradoxem, tedy regionem, kde jednotlivci byli svobodní, ale jako občané byli utlačováni, kde kultury byly tolerantní, ale vlády vytvářely umělé bariéry, kde lidé vždy, se vždy cítili jako Evropané, ale kde zdi budované různými eh, impérii udělali z Evropy vzdálenou Fatu Morgánu, kde muži a ženy usilovali o mír, ale kde se války zdály vždy nevyhnutelné. A já jsem dnes přišel říci, že musíme ukončit tuto dobu, musíme eh, spolupracovat místo soupeření a musíme vyjednávat místo podněcování k válce. Dámy a pánové, ve všech konfliktních eh, regionech světa je Evropský parlament symbolem naděje, tedy že i nejkrutější války může nahradit mír a že to stojí za politické riziko. Toto místo samotné by neexistovalo, kdyby uprostřed trosek, bombardování, uprostřed eh, smrti a nároku po odplatě by odvážní vůdci se nerozhodli Eh, spustit eh, velmi odvážný a fascinující politický experiment eh, evropské sjednocení. Tento parlament se nerozděluje podle národnosti, ale podle politické ideologie a velmi výmluvně to vyjádřil ve své vizi Viktor Igo v roce 1849 na Mezinárodním mírovém kongresu v Paříži. A teď mi dovolte, abych tohoto vizionáře ocitoval v jeho mateřštině. Přijde den, kdy se vy, národy kontinentu, bez ztráty vašich charakteristických vlastností a vaší slavné jedinečnosti rozpustíte ve vyšší jednotě a stanete se evropským bratrstvím. Přijde den, kdy už nebudou existovat bitevní pole, ale pouze trhy otevřené obchodu a hlavy otevřené myšlenkám. Přijde den, kdy hlasování nahradí kulky a bomby, a to na základě univerzálního volebního práva. A vznikne svrchovaný senát sloužící Evropě stejně jako britský parlament, německý Bundestag nebo francouzské zákonodárné shromáždění. Většina igových vrstevníků si myslela, že byl nedospělým snílkem, když eh, proslovil tato slova. A trvalo více než sto let a dvě světové války, aby dějiny poslechly jeho výzvy. Dámy a pánové, je na čase, aby Igova slova e, byla připomínána a aby byla také vyslyšena v mém regionu. Je na čase, aby hlas bratrství e, přehlušil výstřely děl. Je na čase, aby evropský mír se rozšířil i na Kavkaz. a je naší zodpovědností a naším úkolem jako politických vůdců, abychom eh, přišli s odvážnými iniciativy, eh, iniciativy, které by toho dosáhly. Dámy a pánové, přesně před sedmi lety eh, revoluce růží začala novou cestu našeho národu směrem k evropské rodině národů. 23. listopadu 2003 statisíce občanů ze všech regionů, různých náboženství a různých sociálního, různého sociálního původu se vydali do ulic a převzali parlament a přitom nerozbili jediné okno, a nepoškodili jedinou budovu. Svrhli skorumpovaný, zaostalý režim a eh, iniciovali tak to, čemu ekonomist, eh, co ekonomist nazval mentální revolucí. Jak víte, eh, postkomunistické režimy se končili dvojím způsobem, buď eh, se vydali proevropskou cestou, anebo tou nacionalistickou, buď eh, se vydali na cestu vlády zákona, anebo vlády strachu. Abych to zhrnul, je to rozdíl mezi Václavem Havlem a Slobodanem Miloševičem. Poté, co skončila tyranie eh, komunistické strany, korupce, byrokracie, cynicismus a autoritanismus, tady zůstaly nadále pilíře sovětské společnosti. Před sedmi lety byla Gruzie ještě pořád formálně nezávislým eh, státem, ale byla pořád součástí tohoto světa strachu a nenávisti. Pořád ještě existovala sovětská mentalita, kterou se nám eh, do té doby nepodařilo eh, zničit. Pouze mentální revoluce mohla vést k proevropské transformaci naší společnosti. A to je naše poselství a to je, proč nám tolik vadí eh, nostalgie po starých sovětských dobách. Když eh, proběhla revoluce růží, byli jsme všichni členové různých studentských organizací, opozičních stran nebo nevládních organizací a všichni jsme byli spojeni jednou myšlenkou ukončit nefunkční postsovětskou mentalitu, která se vyznačovala korupcí a chtěli jsme se stát evropským demokratickým státem. Sovětský svaz se držel jedné zásady, rozděl a panuj. A byly vytvářeny různé umělé konflikty na všech úrovních společnosti a v každé oblasti. Různé sociální, etnické nebo náboženské skupiny spolu neustále soupeřily a všechno to bylo projevem manipulace a snahy podněcovat strachy a nenávisti. To také vysvětluje, proč se z bývalých komunistů tak snadno stali nacionalisté, a to už na Balkáně nebo na Kavkaze nebo ve východní Evropě. Před sedmi lety byla Gruzie rozdělena do izolovaných komunit, které se navzájem bály a někteří extremisté využívali slabosti státu k podněcování nenávisti vůči menšinám. A proto naším prvním úkolem bylo přijmout multikulturalismus. Zavedli jsme eh, systém pozitivní eh, diskriminace ve všech oblastech a především ve vzdělávání. Eh, Sovětský svaz měl další charakteristickou vlastnost, byla to absolutní centralizace a před sedmi lety se všechno v Gruzii odehrávalo ve hlavním městě a proto jsme zahájili decentralizaci. Předali jsme pravomoci regionům a investovali jsme do regionální infrastruktury. Takže ty regiony, které byly považovány za opuštěné a nepodporované, se začaly velmi dynamicky rozvíjet. Až do revoluce růží ovšem rozhodoval prezident. Byla to jakási eh, eh, vertikála moci a my jsme začali systematicky předávat pravomoce regionům. A vedlo to také k prvně, poprvé voleným starostům, nejprve starosty Tbilisi, také jsme převedli pravomoce na město Batumi a také na eh, město Kutajsi, které si teď budou všechny moci volit svaz, své starosty. Sovětský svaz byl skorumpovaný eh, a byrokratický. Naším prvním krokem bylo rozpuštění KGB a propuštění eh, veškerého policejního sboru. Dále jsme propustili celníky, eh, finanční úředníky a snažili jsme se otevřít naši ekonomiku a náš dělávací systém. Byla to vize, kterou se charakterizovat jediným symbolem. Kromě gruzijské vlajky jsme ve všech úředních budovách vyvěsili také evropskou vlajku, abychom tím dali najevo, kde je náš cíl a kde je cíl naší cesty. Samozřejmě naše mírová revoluce se také vyznačovala různými neúspěchy a nedostatky. Samozřejmě jsme se dopustili chyb a omylu, ale jak prohlásil jeden z vynálezců evropského kosmopolitismu a jeden z mých oblíbených filozofů Immanuel Kant, Nemůžete se připravit svobodu, dokud nejste skutečně svobodní. Co tím Kant myslel, dámy a pánové? Říká, že žádná kniha, žádná učebnice vás nemůže připravit na život ve svobodě, nebo na to, jak máte vládnout. To se můžete naučit z vlastních úspěchů a neúspěchů. Samozřejmě jsme měli neúspěchy, ale byli jsme také eh, v některých věcech velmi úspěšní. Světová banka například eh, označila Grozy za nejúspěšnějšího hospodářského reformátora v posledních pěti letech. Jsme nyní na 12. místě v žebříčku zemí, kde se nejsnadněji podniká. A jsme jedničkou ve střední a východní Evropě, zejména ve všech postsovětských státech. Gruzie byla kdysi ovládána skorumpovanou mafií a v posledních sedmi letech jsme udělali největší pokrok v potlačení korupce podle organizace Transparency International. Postoupili jsme o 70 pozic. Stejný, stejný postup, ale opačným směrem e, mělo Rusko. Možná jsme se potkali někde e, uprostřed. Ale já si to žebříčku velmi vážím, protože ukazuje, jak se nám podařilo transformovat morálně a e, demokraticky naši zemi. A o tom jsem hovořil. E, Gruzinští občané už nemyslí, že Gruzie je jakýmsi postsovětským státem, ale kritizují a posuzují Gruzie jako by podle standardů evropských demokracií. A to všechno Eh, je vize, se kterou přišla revoluce růží. A to nemůže nikdo potlačit, ani my, ani nikdo jiný. Tato revoluce vedla k tomu, že v naší části světa jsou systematicky eh, všechny naše vládní nebo státní instituce populárnější než jednotlivé politické osobnosti. Podle průzkumu Galupovy organizace eh, je, jsou instituce, tedy úřad prezidenta parlamentu nebo vlády, jsou mnohem populárnější než ty politici, politici samotní, což ukazuje, že eh, Gruzinci jsou eh, demokraticky smýšlející. Samozřejmě ještě máme před sebou dlouhou cestu a kde nám záleží nám velmi o to, abychom pokračovali v demokratických reformách. Víme, že demokracie se neustále vyvíjí. Dámy a pánové, náš alternativní demokratický model nebyl samozřejmě přivítán všemi setkal se s velmi eh, tvrdou eh, opozicí mezi těmi revizionisty, kteří pořád myslí, že pád Sovětského svazu byla nejhorší katastrofa 20. století. Uvalili embargo na Gruzi v roce 2006, deportovali naše občany, opakovaně bombardovali naše území a nakonec eh, eh provedli invazi v roce 2008. Tyto síly pořád okupují 20 gruzinského území v naprostém rozporu s mezinárodním právem. 12. srpna bylo vyjednáno příměří díky mému eh, velkému příteli, eh, francouzskému prezidentovi Nikolasi Sarkozymu, který tehdy jednal jako eh, prezident Evropské unie. V Gruzii jsou ještě pořád eh, mnozí vnitřně vysídlení a uprchlíci, kteří se nemohou vrátit eh, domů, protože Ti, kteří jsou ovládáni tou starou imperialistickou mentalitou, se rozhodli, že etnické čistky a budování zdí eh, u nás v Gruzii je eh, jejich politickým cílem. Jak reagovat na takovou agresi? Co jsme tady udělali? Plně jsme eh, implementovali dohodu o příměří, včetně všech závazků. A navzdory tomu, že Rusko to odmítlo. Minulý rok v srpnu monitorovací mise Evropské unie vedená Hans-Jürgem Haberem německým občanem pochválila zdrženlivost Gruzie, pokud jde o naši strategii a konstruktivní unilateralismus. A když eh, tanky a střely stojí 50 kilometrů od hlavního města, a vlády často hrají na notu poražené země, na to, že svoboda je luxus, který se nemohou dovolit a snaží se potlačovat opozici a, a volají po takzvané jednotnosti společnosti. My jsme ale udělali opak. My, dámy a pánové, budujeme eh, za těchto okolností demokracii. Budujeme ji, zatímco na nás míří zbraně. A před železnou oponou, kterou postavili ruské síly kolem Abcházie. V malém přímořském městě Anaklii se rozvíjí nový turistický ruch. Jsou tam stavěny eh, v současné době nové hotely a jsou tam krásné pláže. Někteří poukazují na to, že bychom měli počkat na to, až se situace vydrží a začít stavět hotely až ve chvíli, kdy bude eh, ta země pod hotely eh, méně nebezpečná a až se bude méně otřásat. Ale naše filozofie je naprosto opačná. My stavíme budovy ne proto, že stojí na pevné zemi, na silné zemi, ale proto, že tím, že tyto budovy postavíme, tím se tato země posílí. V Anaklii eh, začal nový rozvoj v roce 2005, poté, co toto místo bylo dvakrát eh, zničeno konfliktem v roce 93 a 98. V roce 2008 eh, zde došlo opět ke zničení. Všechny budovy byly vypáleny ruskými vojsky byly eh, zničeny nejrůznější hotely, hostely a další zařízení, ale eh, později začalo budování opět. Známý ruský disident Aleksandr Galich, eh, jeden z osmi hrdinů, kteří demonstrovali na Rudém náměstí v roce 68 proti invazi Prahy, napsal o Gruzii Gruzie je krásná a hrdá země, která reaguje na házení špíny úsměvem. Gruzie je skutečně nádhernou zemí. A jak jsem e, řekl, Aleksandr Galich řekl, že e, Gruzie je krásná a hrdá země, která reaguje vždy úsměvem. A naposledy, když jsem navštívil Anaklii, eh, viděl jsem řadu diskoték, které jsou velice živé, jako kdekoliv jinde v Evropě. Mladí lidé tam eh, tancují, jako by tancovali třeba na Ibize nebo v Santropes. Jediný rozdíl byl, že na eh, konci, za tou poslední diskotékou na pláži, pět metrů od té poslední diskotéky je obrovská zeď, kterou postavili okupující armády nebo okupující armáda. A je to tam potom prázdné a, a tmavé dál za touto zdí. Chtěl bych se vás zeptat, co je absurdnější, než mít novou berlínskou zeď na písečné pláži? Dámy a pánové, jsme si vědomi toho, že mír je v našem nejvyšším zájmu a jsme přesvědčeni o tom, že není žádná alternativa pro mír ohrožení míru by ohrozilo všechno, čeho jsme doposud dosáhli a všechno, čeho chceme dosáhnout v následujících letech. A tak jsem přišel sem mezi vás, abych vyhlásil nový krok v našem konstruktivním unilateralismu. Jsem zde, abych převzal iniciativu a doufám, že s vaší pomocí se mi podaří zahájit vážná vyjednávání. Než jsem přišel hodně jsem přemýšlel a také jsem hovořil s evropskými americkými spojenci a s lidmi v regionu. Gruzinská vláda je vázána příměřím z 12. srpna, které jasně zakazuje používání síly. Ale abychom ukázali, že Gruzie je skutečně zavázána dosáhnout mírového řešení konfliktu s Ruskou federací, chtěl bych dnes prohlásit, že Gruzie nikdy nepoužije sílu proto, aby opět získala svoji Eh, teritoriální integritu, aby získala kontrolu nad okupovanými oblastmi. A budeme používat jenom mírové eh, kroky. A budeme se snažit zvrátit okupaci a sjednotit naši zemi. I když, se Ruská, I když Ruská federace odmítne stáhnout svoje okupační síly, i když bude pokračovat v porušování lidských práv, Gruzie eh, bude Eh, si se držet svého práva sebeobrany jenom v případě nových útoků a invaze eh, do těch 80 eh, gruzinského území, které jsou pod kontrolou gruzinské vlády. Já pošlu dopis generálnímu tajemníkovi OSN a generálnímu tajemníkovi OS, OBSE, stejně tak jako vůdcům Evropské unie, ve kterém poukáži na to, že nechceme používat síly pro to, abychom znovu sjednotili naši rozdělenou zemi, i když by nám to charta OSN povolovala. Chtěl bych zde před vámi říci, že o co nám jde, je unilaterální deklarace státu, který je uznán mezinárodním právem. Tato iniciativa, dámy a pánové, E, není jednoduchá pro zemi, která je částečně okupována a kde je 500 tisíc vnitřně vysídlených lidí. Já chci dále podporovat konstruktivní unilateralismus a vést dialog s ruskými kolegy. Samozřejmě budeme se nadále účastnit ženevských e, rozhovorů. Chceme přesvědčit Ruskou federaci, aby přestala blokovat tyto diskuze. Potřebujeme zahájit politický dialog. Je nutné, aby mezinárodní společenství jasně ukázalo ruským vůdcům, že současná situace je nespravedlivá a neudržitelná. Abychom abychom na ně mohli tlačit, je třeba dosáhnout kompromisu a je třeba jasně poukázat na skutečnosti na místě. To je důvod, proč Žádám o to, aby ruská okupace byla hodnocena jako nelegální okupace suverénního území. Mnoho evropských zemí, stejně tak jako Spojené státy, už něco takového uznali. Pokud to není okupace, co to tedy je ve chvíli, kdy tam máte e, střely, tanky, vojska na suverénním území jiného státu? Došlo také k vysídlení stovek tisíc gruzinských občanů z okupovaných území. Něco takového by mohlo být nazváno eh, nelegálním jednáním a etnickými čistkami. A ve chvíli, kdy se nám nepodaří to odsoudit jako etnické čistky, eh, eh, proč by potom něco nutilo okupující síly pro to, aby nechali lidi vrátit do svých rodných vesnic. Jede nám tedy o konstruktivní unilateralismus a to, eh, co jsem zde řekl, nebude mít odpovídající dopad, pokud eh, naši evropští eh, přátelé eh, nebudou mít odvahu vyslovit pravdu, pokud vy nebudete eh, říkat pravdu. Eh, přišel jsem sem s pokorou, bych vám řekl, že budoucnost našeho regionu závisí také na vás. Dámy a pánové, náš region prošel mnoha válkami v nedávné minulosti a nyní je třeba, jak řekl Igo, abychom nahradili kanóny jednacími stoly. Náš region má svoji vlastní Varšavu, svoje Coventry, svoje Oradur Surglein a je čas abychom eh, začali, abychom skončili eh, s válkami a ničením. Nechceme mít eh, další To je regionální hlavní město se 400 tisíci občany, které bylo naprosto vymazáno z povrchu země. Nechceme být opět svědky toho, aby lidé byli vyháněni ze svých domovů kvůli své národnosti, víře nebo původu, tak jak tomu došlo v mé vlastní zemi i v některých dalších zemích tohoto regionu. Jsem připraven spolupracovat s ruským vedením, abychom zabránili tomu, že se něco takového opět stane. Abychom zvrátili dopady války a abychom mohli žít v míru. Eh, zdi jako ty, které rozdělují eh, Gruzii, eh, nebudou zničeny bombami, ale tím, že občané budou odhláni vytvořit svobodnou jednotnou zemi, která bude podporována mezinárodním společenstvím a kde se bude podporovat mezinárodní právo. My nikdy tuto ambici sjednotit naši zemi eh, nestratíme, nevzdáme se jí. Navzdory velkému tlaku a výhruškám ze strany Moskvy žádná bývalá sovětská republika neuznala rozdělení Gruzie. Eh, to z řadu lidí rozčiluje, ale ukazuje se tím, že bývalé časy jsou pryč. Ukazuje se, že sovětské časy Eh, skončily a že bývalé sovětské republiky jsou nezávislými státy, které mají svoji vlastní politiku. Eh, nikdo se nechce vrátit do času SSSR. Dámy a pánové, náš region se rozhodl. Začala eh, válka, aby tomu zabránila, ale tanky nemohou zvrátit historii a je čas, aby, skončilo dlouho, aby skončily dlouhé a bolestivé následky imperialismu. A vyzývám ruské vůdce, aby učinili rozhodnutí s ohledem na budoucnost. Mohli by se hrát velice pozitivní roli v transformaci našeho regionu, pokud přijmou ostatní země jako partnery a ne jako vasele. Ehm, my všichni, i já osobně, chceme Rusko jako partnera a ne jako nepřítele. Nikdo nemá větší zájem na tom, aby se Rusko stalo zemí, která skutečně spolupracuje s ostatními národy, která respektuje mezinárodní právo. A která také dodržuje lidská práva. To je důvod, proč z celého srdce podporuji snahy Evropanů a Američanů eh, spolupracovat eh, s Ruskem a mít s ním konstruktivnější vztah. Náš konflikt eh, nevedl k tomu, že by se nějak zhoršily vztahy eh, mezi našimi národy. Já chci říci ruským občanům, že vždy budou vítáni v Gruzii jako partneři, turisté, studenti, obchodníci, eh, novináři nebo jako přátelé, ale ne jako okuponti. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, chtěl bych ukončit tento projev citátem prvního prezidenta Gruzinské republiky Noého Zordany. Jak eh, víte, Gruzie byla první Evropskou sociálně demokratickou republikou vyhlášenou v roce 1918. Eh, jsme na to velice hrdí. Jsme hrdí na sociální práva, eh, lidská práva v naší ústavě. Eh, krátce předtím, než eh, ruská armáda přišla do Gruzie, Zordány, vysvětlil, proč jsme si vybrali Evropu. A to, co si bereme z kultury evropských národů, co je to? A více než 2000 let starou kulturu, demokratický systém a přírodní bohatství. A Rusko nám navrhlo, abychom s ním měli vojenskou jednotu, ale my chceme jít evropským směrem. Dnes před vámi hovoří e, jiný gruzinský prezident, ale chce zdůraznit ty stejné evropské hodnoty a myšlenky. Je zřídka, když se stává, že člověk v historii dostane dvakrát tu stejnou příležitost. Já vám chci říci, že my této příležitosti využijeme a uděláme všechno proto, abychom naplnili náš evropský osud, naše evropskou budoucnost. Děkuji. Your message today, Mr. President. Vaše dnešní poselství, pane prezidente, je pro nás všechny velmi důležité, ale mělo by být také důležité pro nadcházející summit OBSF a Astaně v Kazachstánu příští týden. Nebo za 14 dní. A vy jste hovořil o vašem regionu, o Jižním a Severním Kavkazu. My jsme vždy věděli, že jste velmi odvážný muž. Dnes můžeme také říci, že jste velmi opatrný. A odvaha a opatrnost by měly vždycky být kombinovány v jedné osobě.